Pan przewodniczący! E, proszę Państwa, wznawiam posiedzenie. E, Takže budeme pokračovat v zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání je k dispozici. Máte nějaké otázky nebo připomínky? Zdá se, že ne. Takže budu považovat zápis za schválený. Příští bod na našem pořadu jednání je doba vyhrazená pro otázky předsedovi komise. Není to poprvé, co máme tuto možnost a já vám připomenu pravidla. Jedna minuta na otázku a jedna minuta na odpověď a potom možná ještě 30 vteřin na případnou doplňující otázku a 30 vteřin na odpověď a může se to týkat jakéhokoliv předmětu za politické skupiny tedy. A potom druhá část, těch dalších 30 minut, budeme mluvit o stavu zaměstnanosti v Evropské unii. A budeme se potom moci ptát na další věci, které se tohoto týkají a stejná pravidla. Jedna minuta na otázku a jedna minuta na odpověď. První otázku bude mít eh, zástupce Evropské lidové strany. Prosím. Vážený pane předsedo, Centrum European Status eh, Řecko, strategie EU 2020, Hledáme tedy odpovědi na finanční a hospodářskou krizi a toto vše nám jasně ukazuje, že při nutných opatření, které musíme mít, se dostáváme velice rychle na hranici možností stávajících smluv. A na druhé straně si musíme uvědomit, že některé členské státy, eh, místo toho, aby hledali do Evropy, tak eh, znovu hledí cestou směrem nacionalismu, protekcionismu a intergovernamentalismu, tedy mezivládního přístupu. Co hodláte učinit k tomu, abyste překonal tyto problémy, abyste stanovil společné komunitární cíle a abyste eh, dal k dispozici důvěryhodné evropské nástroje tak, abychom byli důvěryhodní? Děkuji a prosím odpověď. Je dosti překvapivé, že někteří národní politici čtou Lisabonskou smlouvu mezivládně. Lisabonská smlouva má zvýšit evropskou dimenzi, má posílit pravomoci Evropského parlamentu a zajistit, že bude jednodušší přijímat rozhodnutí kvalifikovanou většinou. Má se posílit role komise jakožto orgánu ekonomického dozoru. Takže je to skutečně překvapivé, ale skutečně se to děje. Komise je strážce smlouvy. Podle článku 17 Lisabonské smlouvy my máme chránit evropské právo, máme zajistit, že bude respektováno, protože jinak by Evropská unie nebyla skutečnou unii. Ale za druhé, Evropská komise má přijímat iniciativy a proto my se budeme snažit předkládat návrhy, které doufám budou mít podporu vašeho parlamentu. Já jsem ve svých politických pokynech říkal, že chceme mít s parlamentem zvláštní vztah a chtěl bych, aby tomu tak skutečně bylo. Já vám velmi děkuji, pane předsedo. Nějaká další doplňující otázka? Pane předsedo komise, v Madridu pan komisař Oli Ren navrhl něco, co ještě není rozhodnuto, ale šlo o to, že chce vlastně otevřít eh, rozhovor, diskuzi o sankcích. A já si osobně nemyslím, že bychom měli přistupovat členským státům pomocí sankcemi. To by znamenalo opravdu přístup ze špatné strany. Měli bychom se soustředit na společné cíle, na společné projekty a na společné nástroje. Měli bychom je stanovit jakožto doplněk k tomu, co již existuje a teprve potom bychom měli eh, jak si rozmýšlet a, a radit se o sankcích. Jak si od co si o tom myslíte, o takovémto přístupu? Děkuji, říká pan předseda. Zatím ještě nebylo přijato žádné rozhodnutí. Měli jsme takovou předběžnou diskuzi s finančními ministry a příští měsíc komise předloží sdělení o posílené hospodářské zprávě. Posílíme eh, preventivní aspekty paktu růstu a stability, zajistíme širší a účinnější monitorování a také se podíváme eh, na to, jak vytvořit nějaké mechanismy pro řešení krizí. Ale budeme se soustředit eh, hlavně na ty základní otázky. Myslíme si, že v současné smlouvě máme možnost udělat mnohem více v otázkách dozoru hospodářského monitorování oblasti eura. Děkuji, pane předsedo. A teď za eh, socialisty a demokraty jejich předseda Martin Schulz. Eh, vážený pane předsedo komise, eh, článek 125 smlouvy o EU obsahuje takzvanou doložku, bail-out a to je zákaz toho, aby členské státy přebíraly dluhy jiných členských států. Co si o tom myslíte? Protože balíček, který byl vytvořen pro Řecko, vede nyní k tomu, že státy, jako například Spolková republika Německo, poskytnou peníze na tři roky řeckému státu a to za úroků ve výši 5%. Ovšem oni sami si budou muset e, eh, eh, počít tyto peníze za úrok 1,5 Suma je odhadována na 8,4 takže tímto způsobem 8,4 miliardy. A jak říkám, není přeci možné, aby jeden členský stát vydělával peníze na to, že bude poskytovat dluhy jinému členskému státu. A chci se tedy zeptat, jste ochoten s námi diskutovat o takovémto z mého pohledu naprosto nepřípustném mechanismu? Pan Baroso. Ano, Pane Šulci, Lisabonská smlouva neumožňuje ten takzvaný bailout členských států. To řešení ještě nebylo nikdy použito, nebylo aktivováno, protože se po něm nikdy nevolalo, ale podle komise je to naprosto v souladu se smlouvou. Já vím, jaká probíhá diskuze v určitých kruzích v Německu, ale i v jiných členských státech, ale vím, že hlavně v Německu. A chtěl bych prostě říct, že se naprosto mílíte, není to pravda. To o čem teď jednáme, není žádný bailout, není to žádné vykoupení. Je to v podstatě podpora v rámci úvěru. Komise ponese tuto zodpovědnost a já si myslím, že je to velice tvořivé řešení. A bylo nám umožněno dlouhými diskusemi se členskými státy. Je to naprosto v souladu se smlouvou a samozřejmě, že to zcela respektuje smlouvu. A chtěl bych jak si z politického hlediska dodat, že se mi zdá dost neuvěřitelné, že nebylo možné najít nějaké solidární řešení pro Řecko, když jsme ho našli pro Lotyšsko, pro Maďarsko a pro Rumunsko, pokud se dá nějaké řešení solidární řešení najít pro země mimo eurozónu, tak si myslím, že je docela zjevné, že by to mělo být možné i v eurozóně. Já vám velmi děkuji. Doplňující otázka. Pane předsedo komise, já chápu, že se snažíte vy, se vyhnout mé otázce, protože je to nepříjemná otázka, ale proto ji ještě jednou zopakuji. Existuje možnost nejmenším možnost, aby členské státy, pokud sami mohou dostat peníze za lepších podmínek, než peň, za lepších podmínek a potom poskytnou dluhy jiné zemi, takže v podstatě na tom vydělají. Když tedy Dolška Bailout říká, že není možné přebírat dluhy, tak přece není možné na dluzích vydělávat. Jste schopen s panem Sarkozym, s paní Merklovou či s ostatními stranami o tom otevřeně hovořit? Děkuji. Já jsem o tomto mluvil s většinou hlav států několik týdnů. A to vám, pane Šulci, mohu říct zcela upřímně. Bohužel jediné možné řešení bylo tohle. Komise od počátku žádala nějaký konkrétnější signál, nějaké konkrétnější projevy solidarity s Řeckem, samozřejmě v rámci našich zodpovědností. Ale my teď musíme udělat vše, co bude v našich silách, aby se Řecko mohlo vrátit na finanční trhy, co nejdříve to bude možné. A řešení, které jsme našli, bylo řešení, kde budou úvěry poskytnuty e, za běžné úrokové sazby. Ty ceny, které nastavil MMF, v podstatě odpídaj, odpovídají nasazení sazeb pro úroky, tak jak jsme se dohodli 11 dubna. Děkuji Guy Verhofstadt eh, za ALDE. Nejprve pokud jde o eh, to ustanovení o zákazu bailout. Toto smlouva ale nestanoví. Ta říká, že nelze nutit stát, aby vzal na sebe dluhy. Neříká se ale, že se to zakazuje. To je třeba si zde říci jasně toto jasně slou, smlouva stanoví. Nelze nutit stát, aby převzal dluhy. A hm, pokud jde o ten zbytek, to je všechno možné činit na základě smlouvy. Ale eh, úrokové sazby a z těchto mm, úvěrů 6,8 eh, je to tedy vyšší než německá sazba, tedy mm, určitě tam jsou nezbytné. Velké reformy je třeba i zreformovat evropský trh cených papírů, měnový fond je třeba zreformovat. Pane předsedo, kdy si myslíte, že předložíte balíček reform tohoto typu? kromě těch reform, které již začal iniciovat a předkládat Oli Ren. To je třeba udělat včas, předložit ambiciozní balíček reform, eh, kromě eh, toho specifického opatření. Pan předseda, mm, milý pane Froštate, abych odpověděl na pana Šulce, tak to musím říct jasně. A eh, takže pokud máte něco na paní Merklovou, tak si ji zeptejte ale já tady nemohu odpovídat za paní Merklovou. Já tady jsem proto, abych odpovídal za komisi. To je třeba si říci jasně. Podle komise řešení respektuje to, čemu se říká non-bailout clause, eh, zákaz bailoutu. A pokud je o ta opatření, která přijmeme a návrhy, které předložíme, tak eh, ty budou předloženy příští měsíc kdy předložíme eh, sdělení o posíleném řízení eurozóny a již Oli Ren dostal mandát od komise, aby zahájil první diskuzi s ministry financí. Takže během května určitě budete znát obsah opatření, která předložíme, eh, abychom posílili zprávu eh, nebo řízení eurozóny a Evropské unie jako takové. Ano, a takže ta myšlenka Evropského měnového fondu také součástí tohoto návrhu? Mm, mm, zde k tomuto mohu říci, že naše úvahy jsou proti tomu vytvářet nové instituce v rámci mm, eh, hospodářské měnové unie. To asi by nebylo dobré ale osobně, zatím nemáme kolektivní rozhodnutí komise, ale myšlenka takového nástroje, takové facility pro finanční stabilitu v eurozóně, já myslím, že to je dobrá myšlenka. A nyní se zabýváme těmi nejrůznějšími myšlenkami, abychom posílili mm, ten mechanismus mm, mm, vlastně zajištění našich trhů, tak jako by to činil měnový fond. Ano, pan Konbendit, děkuji. Eh, já bych rád, kdyby náš předseda nám tady řekl, eh, aby tedy vlastně půjčovalo Německo za ty sazby, za které si eh, vypůjčuje, aby to byly ty 3%, ale vy nejste schopen jim to říci. Já mám další otázku ohledně akta. Vy již od roku 2008 vyjednáváte smlouvu akta proti piráctví a padělkům. I mm, Evropský parlament v, květ, v březnu přijal rezoluci, kde se říká, že bychom to měli zredukovat pouze na padělky, aby zítra, děkuji, již konečně po roce, čekáme na to rok, tak zveřejníte první hodnocení diskuze a po eh, summitu s Novým Zelandem eh, zveřejníte dokument. A já se ptám, a má říct parlament ano nebo ne těmto jednáním? Nebylo by lepší, inteligentnější více do těchto jednání zapojit Evropský parlament, aby ta vyjednávání byla transparentní, protože pokud ne, tak hm, nakonec se ocitnete ve stejné situaci jako se SWIFTem. Já tedy požaduji, abyste počínaje dneškem zavedli větší transparentnost a abyste nám dávali ty dokumenty v průběhu vyjednávání, tak jak se to děje ve velkých firmách. Děkuji, prosím, pan předseda. Určitě. Já zcela respektuji parlament, pane Konbendite, a právě proto eh, eh, pan komisař Kandekurt eh, získal povolení zveřejnit eh, všechny dokumenty, které jsou předmětem vyjednávání. A jak víte, to se zveřejní zítra, 21. dubna. A tato jednání začala před datem účinnosti Lisabonské smlouvy, to víte také. A určitě je v našem zájmu úzce do toho zapojit parlament. Nový parlament teď má nové kompetence v rámci různých mezinárodních vyjednávání a komise je pro větší roli Evropského parlamentu eh, při těchto mezinárodních vyjednáváních. Pane předsedo, nehrajte si se slovíčky ať eh, to chcete nebo ne, ale pokud eh, nebudete zveřejňovat, tak budete moci stejně pokračovat ve vyjednávání a vy chcete po eh, partnerech, aby zveřejňovali zápisy a obsahy pro parlament, ale vy eh, na sebe berete riziko, zdali parlament potom s tím bude souhlasit, ale podle Lisabonské smlouvy jste povinni dnes jednat transparentně vůči parlamentu, protože ve finále nakonec eh, budete potřebovat souhlas parlamentu, což vůbec není jasné vzhledem ke stavu vyjednávání a vzhledem k tomu dokumentu, který známe. L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Donc je, suis, euh, je soutiens beaucoup le renforcement du rôle du Parlement européen aussi dans ce domaine. Já hodně posiluji, já podporuji posilování eh, role Evropského parlamentu a samozřejmě do budoucna vždycky budeme muset dostat povolení mm, dalších účastníků jednání, protože to je pouze návrh dokumentu a je potřeba souhlas té druhé strany. To jsou citlivá mezinárodní vyjednávání a v některých oblastech zde eh, panují určité eh, eh, výhrady, tedy vyhrazené dokumenty a samozřejmě Evropský parlament má teď nové kompetence podle Lisabonské smlouvy právě pro účely mezinárodních vyjednávání. Děkuji. Timothy Kirchhoff za Evropské konzervativce a reformátory. Mluvilo se tady o revizi té směrnice o pracovních hodinách, o další revizi. Trvání parlamentu eh, na tom, abychom zrušili tuto směrnici, vedlo k nakonec k patové situaci. A možná si vzpomínáte, eh, že jsme se snažili zrušit opt-out eh, Velké Británie a to přesto, že vláda byla proti tomu. A teď podle revize to vypadá, že mnoho členských států Evropské unie chce, aby jejich lidé mohli pracovat flexibilnějším způsobem takže eh, předložíte nějaký návrh na směrnici, která by skutečně respektovala opt-out z toho 38-hodinového pracovního týdne. Děkuji. Eh, já ještě nemám žádný takovýto návrh v kapse. Myslím, že bychom neměli předbíhat. Eh, víte, že Máme konzultační dokument, který je zcela neutrální a to schválně chci vědět, co si o tom myslí sociální partneři, protože ta nová pravidla by měla chránit pracovníky před příliš dlouhými pracovními hodinami, ale přitom by to mělo být dost flexibilní, aby bylo možné sloučit pracovní a rodinný život a podpořit konkurenceschopnost společností, hlavně středních a malých podniků. A pane Kirchhope, já si myslím, že k tomuto potřebujeme nějaké řešení, protože víte, že existují případy u soudního dvora, které potom to volají. Takže my se snažíme najít široký základ pro nový návrh, abychom zase nezabředli do těch dlouhých diskuzí jako posledně. Um, Já chápu, že pan předseda Barroso nechce předbíhat eh, výsledky konzultací komise. Nicméně v Evropské unii je hodně lidí, 3 eh, miliony lidí eh, ve Velké Británii, kteří využívají opt-outu kteří eh, nechtějí eh, spadnout ještě hloub do krize a komise by jim neměla bránit v tom, aby pracovali. A obávám se, že komise nás neujistila o ničem takovém během svého předchozího slyšení. A Doufám, že tak pan předseda Barroso učiní teď. Odpověď. Pane Kirchhoff, jste velmi laskav, ale ve skutečnosti, kromě Británie, je v Evropské unii ještě 26 dalších členských států. Takže jistě chápete, že ano, my chápeme vaše starosti, ale musím také poslouchat starosti ostatních. Takže je to opravdu velice, velice nesnadná otázka. My musíme najít správnou rovnováhu mezi tou flexibilitou, o které mluvíte vy, prostředně malé podniky, ale musíme také chránit pracující. Já si myslím, že proti tomu jistě nebudete. A to hodláme učinit. Proto žádáme sociální partnery, aby předložili konstruktivní návrhy. Děkuji vám. Lothar Bisky eh, za spojenou levici. Eh, děkuji, pane předsedo. Pane Barzo, vy jste hovořil eh, o svém pracovním programu, zde v parlament se o tom tu diskutoval, vy jste říkal, že se chopíte těch kritických poznámek, že je zohledníte. Chci se zeptat na jednu věc poslední době jsme slyšeli mnohé o krizi a o jejím zvládání a překonávání, ale já mám dojem, že se na tom, jak banky v praxi postupují, téměř nic nezměnilo. A proto by mě zajímalo následující. Myslíte si, že jsme učinili tedy za komise učinila dostatečně a co je z vašeho pohledu ještě nutné pro to, abychom mohli z dlouhodobého hlediska se vypořádat s příčinami krize, tak aby ta bankovní praxe se neopakovala stále stejným způsobem i nadále. Děkuji. Zrovna dnes jsme prezentovali pracovní program a v něm byly i naše aktivity ve finančním sektoru. Velkou část už jsme učinili, ale spoustu dalších věcí ještě udělat musíme. A myslím si, že ty návrhy komise byly správné. V některých případech eh, se ambice členských států snížily, například co se týká toho dozorčího rámce, o kterém se teď diskutuje v parlamentu. A přineseme některé další návrhy. Já jsem dnes v parlamentu prezentoval kompletní seznam, ale myslím, že jsou tady ještě některé konkrétnější otázky. Například, já jsem pro tu bankovní daň. Myslím si, že to je věc, kterou by měla zvážit G20. Myslím si, že by bylo naprosto správné, aby bankovní průmysl po všech těch potížích, které nám vytvořil, také přispěl do lepší budoucnosti našeho hospodářství. Takže jako vždy je to otázka té správné rovnováhy. Nechceme nějak narušit fungování velmi důležitého sektoru, bankovního sektoru, ale myslíme si, že budou třeba nějaká další opatření, aby občané znovu získali důvěru ve finanční sektor. Děkuji. Pane Bezo, za krátká doplňující otázka. Šéf německé banky Deutsche Bank, pan Ackermann, je někdo, na kterého jen tak neohromí. A on hovořil o tom, že chce mít 20, 25% renditu. Nemyslíte, že je to příliš vysoké ve světle opatření, které, ke kterým přikročila Evropská komise a národní vlády? On vůbec nic na svém postupu nezměnil. Řekl, že jeho cílem je opět rendita ve výši 25%. A to je předseda banky Deutsche Bank, tedy velice důležité banky. Já se omlouvám, já jsem to moc nepochopil, eh, co řekl eh, předseda eh, Deutsche Bank. Nevím, nemohu to komentovat proto. Děkuji. A Evropa svobody a demokracie kvůli finanční krizi došlo i ke krizi s důvěrou a úvěry a bankami a mm, to vlastně vzniklo na straně těch velkých komerčních bank, Royal Bank of Scotland, IKB, Fortis a podobné velké banky. Akceptujete, že Eh, vlastně ti, ta směrnice o správcích fondů, která tak poškodila eh, Spojené království, že to je špatná regulační iniciativa, kterou na sebe vzala komise. Jejímž cílem je zcela eh, se zaměřit na špatný cíl. Pán předseda vůbec ne. Já myslím, že to je velice dobrá iniciativa. A právě proto, hm, hm, jak říká i ten název, jde o nastolení důvěry. Eh, důvěry ve velice eh, důležitý sektor na finančních trzích. Takže já myslím, že je to v zájmu finančního sektoru, aby byl důvěryhodný. Eh, nyní máme problém s důvěrou ve finanční sektor. O to jde. A to vzniklo kvůli nezodpovědnému chování některých velkých aktérů v tomto sektoru, nejenom v Británii, ale i jinde v Evropě. Eh, kromě toho, že ta situace vznikla ve Spojených státech. Takže musíme mít tu správnou úroveň regulace. Regulace, kterou jsme předložili, si myslíme, je vyvážená a mm, nehodlá vytvářet problémy finančnímu sektoru. Naopak, chce budovat důvěru, poněvadž finanční sektor potřebuje být důvěryhodný, aby mohl potom posléze financovat ekonomiku. Pane předsedo, a jak EIMF, ta směrnice tedy o těch správcích fondů, alternativních fondů, jak může nastolit důvěru ve finanční sektor, když ten problém je u těch velkých komerčních bank, u těch je ten problém. Já se omlouvám, já nesouhlasím, že by ten problém byl pouze s velkými bankami. Ne, ten problém, který vznikl ve Spojených státech, tak ten e, nebyl na straně velkých bank. Ne, to bylo i u těch nekomerčních bank, respektive respektive u těch hedžových fondů a investičních společností. Takže my s analýzou eh, tohoto typu nesouhlasíme. To eh, ty ty, některé tradiční komerční banky ty se chovaly zodpovědně. Někteří jejich eh, zaměstnanci, dejme tomu ano, ty způsobili tyto velké zmatky ve finančním sektoru, ale myslíme si, že asi nejlepší je to tedy řešit tím, že budeme regulovat způsob, jak se tyto instituce spravují. Děkuji za nezařazené. Andrew William Henry Bronx. Děkuji, pane předsedo. Hmm, ta zahraniční služba eh, bude eh, odpovědná za eh, to, že bude poskytovat podporu vysoké představitele. Podle článku 18 jejím cílem je vést, řídit tu evropskou společnou zahraniční obranou politiku pod mandátem rady. A rada je složena ze zástupců členských států. Nicméně ty silné, vlivné hlasy v tomto parlamentu, tak ty chtějí, aby komise zde hrála větší roli v této zahraniční službě a především s tím, že komise by měla poskytovat minimálně 50 personálu této zahraniční diplomatické službě a že by ta služba neměla podléhat nějakým vlivům eh, mezivládního charakteru. A eh, takže to je eh, tedy výraz, který se používá, když se hovoří o radě. A Vypadá to, že eh, zde asi ve skutečnosti ta naše zahraniční politika bude v rukách komise a mm, bude eh, tedy eh, jenom fikcí to, že to mm, řídí vysoká představitelka na základě mandátu rady. Mm, pan předseda, nesouhlasíme. Ne, tak ne. Ten fakt, že Mm, vytvoření funkce eh, vysoké představitelky, která zároveň bude místo předsedkyní komise, to je velká inovace Lisabonské smlouvy a vlastně zde eh, eh, to typicky zasahuje do mezivládních kompetencí. Pokud jde o tu zahraniční bezpečnostní politiku, tak ta zůstane v oblasti mezivládní spolupráce, to je výsada členských států, ale jsou zde určité komunitární kompetence, které by měly se přesunout a Eh, stát se eh, tedy oblastí komunitární. Takže paní vysoká představitelka vlastně bude mít dvě funkce. Bude sedět na dvou židlích, to znamená, bude muset se snažit o nejlepší koordinaci, synergii a sladit tyto dvě kompetence. A samozřejmě určitě budou zde kompetence, které ona bude moci vyvíjet v rámci komise jako místo předsedkyně komise, ale zároveň bude ruku v ruce spolupracovat s radou a členskými státy, což je, myslím, eh, velký příspěvek právě k tomu, že jako Evropská unie budeme mít konsistentní eh, zahraniční politiku a budeme moci prosazovat konsistentně hodnot, naše hodnoty ve světě. Děkuji. Já chápu tu konzistentnost toho, o čem vy mluvíte. Je to v podstatě takový evropský integrační seznam. Ale vy v podstatě navrhujete, abychom zacházeli ještě dál, než kam sahá Lisabonská smlouva, což je samo o sobě dost hrozné. A v podstatě úplně odstřihnout radu, která, jakkoliv má spoustu nedostatků, alespoň obsahuje zástupce členských států. Odpověď. Komise by nikdy nenavrhovala, abychom dělali něco, co je proti smlouvám, protože my zajišťujeme, že smlouvy budou respektovány. Já jen žádám, aby členské státy a všechny instituce respektovaly smlouvu. A smlouva dosáhla určité rovnováhy, kterou musíme respektovat. Oproti minulosti je to pokrok. V minulosti jsme měli úplně odlišné instituce, které se zabývaly věcmi, které jsou věcí našeho společného zájmu, evropské hodnoty. A myslím si, že je zájmu nás všech dosáhnout toho, čeho se smlouva snaží dosáhnout. A to může být dosaženo jen v případě, že se budou jednotlivé instituce respektovat a že budeme respektovat naše členské státy. Já vám velmi děkuji, pane předsedo. Tím jsme ukončili tedy ty obecné otázky. A teď přejdeme eh, k takovému konkrétnějšímu tématu, totiž stav zaměstnanosti v Evropské unii. Nejdříve Serge Silvestres. Ano, pane předsedo, děkuji. Já pocházím z jihu Itálie a u nás hospodářství stojí na středních a malých podnicích, eh, na malém textilním průmyslu a také na zemědělství. A tyto sektory jsou teď velmi ohroženy produkty z azijských a z čínských trhů, protože jedna bota eh, v Itálii stojí 13 euro, kdežto z Číny stojí 5 euro. Zkrátka ty ceny jsou velmi odlišné. Podnikatelé se teď přesouvají jinam, aby přežili, anebo zavírají své podniky a tím se ztrácí spousty pracovních míst a eh, je tam krize. A celá oblast chudne. Takže já bych se chtěl eh, zeptat, eh, co budeme dělat. Mě se ptají, co uděláte. Plánujete nějaká fiskální opatření, protože v Číně se produkuje strašně levně, pracují tam ženy, pracují tam malé děti, bez jakékoliv ochrany sociálního zabezpečení. Já vím, ale jak to vyřešíme, pane předsedo, až se setkám s našimi podnikateli, co jim řeknu, že pro ně Evropa dělá. Máme tady krizi a nevidíme žádné řešení. Zavírá se tolik podniků, mizí tolik pracovních míst v celých evropských sektorech, obzvláště na chudém italském jihu. Takže já bych potřeboval nějaké odpovědi, pane předsedo, a chtěl bych je slyšet od vás. Ano, já Chápu vaše obavy a jsou zcela legitimní. A chtěl bych říct něco k těm středním a malým podnikům, protože víte, eh, že jsou velice důležité pro vytváření pracovních míst v Evropě. Jak řešit tu konkurenci eh, z jiných částí světa, kde jsou nižší standardy ochrany jak pracujících, tak životního prostředí? Já si myslím, že to řešení není uzavřít naše hranice. Evropská unie je konec konců největším vývozcem na světě. Takže řešením je podporovat slušnou práci a sociální standardy po celém světě. To je otázka, eh, o které jednáme v rámci G20, také v rámci MOP. A je to předmětem našeho dialogu se sociálními partnery a s dalšími, ale myslím si, že není jiné řešení. My eh, nemůžeme reagovat jinak než antidumpingovými nástroji, protože nemůžeme uzavřít naše hranice důležitým obchodním partnerům Evropy. Já vám děkuji, pane předsedo. A teď pan Papa Nikolau. Pane předsedo, jakožto záminka řešení toho řeckého problému se tady mluvilo i o dalších věcech. Ti z nás, kteří velice pečlivě sledují, jak se tato otázka řeší, máme takový pocit, mnoho z nás má pocit, že komise je jaksi odsunuta stranou, radou, protože komise e, se snažila vyrovnávat situaci pro ty střední a malé členské státy oproti radě. Kdežto dnes mám takový pocit, její role v těch otázkách řecké krize, ale i dalších otázkách se v podstatě omezuje na byrokracii a na nějaká prohlášení a sdělení. Takže já bych chtěl vědět konkrétně, my tady přece mluvíme o eurozóně. A také z hlediska té velmi ambiciozní strategie na rok 2020, kterou komise předložila, my se přece snažíme bojovat proti nezaměstnanosti a proti chudobě. Ovšem, když komise nemá dostatečně silnou roli, tak jak chce implementovat tyto ambiciozní strategie? Děkuji. Ta otázka zaměstnanosti, jak víte, záleží na celkové ekonomické situaci. To si můžeme říct jasně. Není možné se vrátit k té úrovni zaměstnanosti, kterou jsme měli před krizí, dokud nebude mít Evropa vyšší růst. A proto se soustředíme na nové zdroje růstu. A snažíme se zajistit růst, který je pro Evropskou unii naprosto zásadní. To je teď naše priorita. My jsme přijali některá opatření konkrétně pro zaměstnanost v naší strategii Evropa 2020. To jsou konkrétní opatření pro podporu zaměstnanosti. Ale hlavně tady jde o to nastavit správné podmínky pro růst včetně důvěry v naší ekonomiku, protože víte, že například v otázce té řecké krize se to hodně týká eh, důvěry v sílu naší ekonomiky. Děkuji. Další. Pan Frederik Dedo. Pane předsedo, nezaměstnanost v Evropě je velice znepokojivá, jak říkali kolegové. V roce 2007 2,7 milionů v eurozóně ztratilo práci. Máme tedy narůstání chudoby a téměř 17 populace žije na prahu chudoby. A v takovéto situaci, pane předsedo, nemyslíte si, že strategie, která by vycházela ze dvou základních aspektů, by měla být eh, teď implementována jednak slušná práce. Myslím si, že strategie EU 2020 by měla mluvit o dobré práci a nejen o práci pro růst. Ostatně chceme-li mít solidární a udržitelnou společnost, Myslíte si, že by také nebylo dobré vytvářet nějaká zelená, inteligentní zaměstnání? A potom měli bychom se soustředit na zaměstnanost mladých. Vy jste o tom mluvili, ale také o zaměstnanosti lidí starších 50 let. Potom tady máme ten fond eh, pro globalizaci, restrukturalizaci některých sektorů a nutnost rozvíjet naš, náš průmysl. Děkuji. Ty problémy, o kterých jste mluvil, pane poslanče, jsou ve strategii EU 2020. Dobrá práce, o tom jsem už mluvil v těch politických pokynech, ale také nutnost nějaké skutečné průmyslové politiky pro Evropu. Ne té staré průmyslové politiky, ale politiky, která zajistí, že evropský průmysl bude udržitelný, že bude modernější a e, více orientovaný na budoucnost. A také, co se týká mladých lidí, máme e, nejméně dvě ze tří iniciativ, které jsou právě pro mladé. Máme New Skills for New Jobs, stanovili jsme tomuto několik cílů, například v oblasti vzdělávání, eh, boj eh, proti chudobě, boj za sociální začlenování. To všechno máme ve strategii EU 2020, protože si myslíme, že boj proti nezaměstnanosti je teď naší hlavní prioritou. A myslím si, že rozvoj této strategie nám umožní dosáhnout velmi důležitých výsledků boj proti nezaměstnanosti. Děkuji. Sergio Coferati. Děkuji. Pane předsedo, jak víte, nezaměstnanost se v posledních letech zvýšila. A to ve všech evropských zemích. Jakkoliv v každé trochu odlišným způsobem. A pravděpodobně bude nezaměstnanost i nadále růst. Všichni ekonomové se shodnou na tom, že budeme potřebovat nejméně dva roky, aby eh, ty nesmělé signály o tom, že dochází k nějaké hospodářské obnově, se posílily. A v každém případě budeme potřebovat nejméně 10 let, abychom se zvedli dost na to, aby už nerostla nezaměstnanost. To znamená, že musíme počítat s růstem nezaměstnanosti. Lidé, kteří teď práci mají, ji brzy mít nebudou a budeme mít generace mladých lidí, kteří nebudou moci vstoupit na pracovní trh. Takže já bych se chtěla zeptat, jestli si nemyslíte, že je třeba v případě takovéto situace se snažit eh, zajistit eh, nějakou ochranu, nějakou podporu, která by byla jednotná pro všechny v Evropě. Já myslím, že hlavně otázka mladých lidí je skutečně urgentní a možná bychom měli mít nějaké zvláštní ustanovení, eh, které by zajistilo školení pro všechny tyto mladé lidi, kteří se nedostanou na pracovní trh. Děkuji. Vy máte v podstatě pravdu, když jste tady zanalizoval situaci na pracovním trhu. Situace se stále zhoršuje, i když eh, už méně než v minulosti. Vidíme určitou stabilizaci v některých členských státech, ale je to teprve 8-9 měsíců, co se ekonomika začala zpamatovávat z hluboké recese. A v podstatě tento rok teprve eh, toto začalo mít eh, nějaký dopad a než se to projeví i na pracovní trhu, bude to nějakou dobu trvat. Proto je pro nás teď nezaměstnanost hlavní prioritou, jak jste říkal, přes 20 mladých lidí v Evropě nemá práci a proto jsme tento rok zahájili tři iniciativy, o dvou už jsem mluvil. Potom je tady také iniciativa pro zaměstnanost mladých a budeme rozvíjet ještě další iniciativy, které by měly právě Eh, zajistit eh, další programy pro profesní vzdělávání a mělo by to být financováno Evropským sociálním fondem. Také bychom měli zajistit eh, takzvaná školení nebo stáže, které by mohly probíhat i v jiných členských státech než ve státech původu. Pan Graham Watson. Pane předsedo, minulý týden Evropská klimatická nadace vydala cestovní mapu 2050, eh, eh, kde jsou nastíněny tři cesty, jak snižovat CO2 o 80 eh, ve smyslu našich aspirací podle Kyoto. Samozřejmě můžeme udělat více, než děláme běžně. Můžeme určitě i díky tomu vytvářet eh, pracovní místa tím, že budeme snižovat emise uhlíku. Ale to lze učinit pouze na evropské úrovni. A já se ptám, zda komise eh, podpoří tuto cestovní mapu, to znamená dá nový elán Evropské unii a navrhne nezbytná politická opatření, vytvoří tyto příležitosti pro nové pracovní místa. Mm, využijete tuto myšlenku, aby členské státy konečně začaly jednat. Já jsem si eh, vědom této zprávy, kterou vydala zmíněná nadace. A ve strategii 2020 právě nabízíme tyto vlajkové iniciativy. Jejich cílem právě je eh, eh, mm, zajistit, abychom my měli v tomto konkurenční výhodu před jinými partnery na světě a proto i máme pracovní program na rok 2010 a dále, kde toto pojímáme. Chceme i přejít k ekonomice, která eh, bude eh, snižovat výraznou měrou eh, emise uhlíku, třeba v energetice a v dopravě především, což znamená nové investiční příležitosti. O to tady jde. Domníváme se, že i, hm, eh, jak ukazuje sektor obnovitelných zdrojů, tak eh, tato ekonomika vytvoří to, čemu se říká zelené ekologické pracovní příležitosti. Děkuji paní Helka Triple. Thank you, Mr. President, dear commissioners. Děkuji, pane předsedo i jsme slyšeli eh, nové nástroje jako iPad, eh, Google Tools, které by měly umožnit přístup eh, k kulturnímu digitálnímu obsahu. Ale nicméně většina těchto iniciativ pochází ze Spojených států. Co dělá komise, aby propagovala digitalizaci našeho kulturního dědictví u nás na evropském kontinentu? Europeana Europeana, Evropská digitální knihovna, ta právě toto řeší, že eh, eh, obsah našich knihoven, muzeí se dostane online na internet a že dojde k jejich digitalizaci, což i bude znamenat lepší uchování našeho dědictví. Samozřejmě, to nelze udělat eh, bez souhlasu vydavatelů a potom musíme řešit eh, i ta díla, která již nejsou k dispozici na trhu a takzvaná osiřelá díla. Zde my eh, samozřejmě schromažujeme zkušenosti, je to velká výzva. Paní místo předsedkyně Krus a paní komisařka Vasily vytvořili výbor moudrých, a pan Morris Levy, paní Elizabeth Nigerman a pan Jacques Dedeker eh, budou tímto úkolem pověřeni a budou ve výboru moudrých a budou prosazovat právě tuto myšlenku, abychom eh, díky digitalizaci zachovali naše dědictví s tím, že budeme plně respektovat eh, práva duševního vlastnictví a mm, budou toto řešit do konce tohoto roku pan Čarnecký. pane předsedající pane předsedo komise chtěl bych vědět co podle vás bude znamenat to přerušení letového provozu co to bude znamenat pro letecký sektor v dnešních, eh, dnešní Financial Times eh, říkají, že toto přerušení provozu, eh, které znamenalo, že více než 7 milionů cestujících zůstalo. Mě dla branži lotniczej jak milionů cestujících zůstalo vyset všude po světě, tak já se ptám, jaký bude dopad třeba na zaměstnanost v tomto sektoru i v leteckém sektoru, protože um, pokud se nemýlím, E, i vlastně to byl důvod, proč vy a e, pan Van Rompuy jste se nemohli odebrat do Krakova na pohřeb. A pokud jde o ten pohřeb, tak to bych zcela oddělil od tématu. Já mm, jsem mm, velice respektoval pana prezidenta Kačinského a já jsem maximálně se snažil tam dorazit a mm, já jsem chtěl být přitomen, abych uctil památku pana prezidenta, jeho manželky a dalších, kteří zahynuli a já nevím, proč někdo toho zneužil a vlastně využili eh, tuto tragédii a, eh, a eh, přesto kritizovali Evropskou unii. A skutečně já až pozdě večer jsem dostal informaci, že ten let, který organizovali belgické orgány, že byl zrušen, takže já jsem nemohl tam dorazit. Já to chci tady říci úplně jasně, že já jsem se snažil, udělal jsem vše, co jsem mohl, abych eh, vzdal hold nejenom hm, těm eh, tedy zemřelým, ale celému polskému národu. A nyní otázka na letecký, sek- na letecký sektor. Víme, že to bude mít velký dopad na průmysl, že tedy ta sopka, ten problém se sopkou bude mít velké dopady. A právě proto již pracujeme na tom, jak bychom mohli pomoci, pokud to bude třeba, jak bychom mohli pomoci tomuto sektoru, leteckému sektoru. Zde došlo k velkým ekonomickým ztrátám Eh, protože několik dní nemohli eh, eh, vykonávat svoji obchodní činnost a navíc ještě je to umocněno hm, finanční krizí. A my zde máme určitá ponaučení hm, z té krize po 11. září, takže zvažujeme, jak tedy zmírnit pravidla pro státní pomoci. A hm, i na toto téma se schází dnes kolegium. Děkuji. Pan Nikolaus Kontis. Děkuji, pane předsedo. Pane Baroso, leta 2000 až 2006 podle oficiálních statistik se nezaměstnanost v Evropské unii pohybovala mezi 8 až 9 procenty díky Lisabonské strategii, kde se mluvilo o úplné zaměstnanosti. Zpráva, kterou máme k roku 2010, říká, že e, nezaměstnanost dosáhne 10 a bude stoupat. To bude v podstatě taková sociální sopka. A za třetí, e, v zemích, e, kde jsou k tomuto zvláštní programy, jako třeba v Irsku nebo v Řecku, ale v dalších zemích, jako je Rumunsko nebo Lotyšsko, kde všude jsou ty zvláštní disciplinární programy, se nezaměstnanost obrovským způsobem zvyšuje. A já bych se vás tady chtěla zeptat, jestli komise například zvážila, jaký dopad eh, tyto politiky finanční disciplíny, které podporujete a ke kterým v podstatě tlačíte země, aby se tyto dostaly z krize. Vzali jste vůbec v úvahu, jaký toto bude mít dopad na zaměstnanost a hospodářství dané země, když se do toho zaplete Mezinárodní měnový fond. Vy si myslíte, že tyto politiky skutečně Evropě umožní víc krize? Uh, Podívejte se, my nikoho nenutíme do nějakých opatření. Co se týče Řecka, tak eh, eh, rozhodly řecké orgány. A určitě chápete, že tato situace ehm, makroekonomické nerovnováhy v řecké ekonomice, že to je velice špatné pro růst a zaměstnanost. Je jasné, že bez nastolení důvěry ve veřejné finance v Řecku, tak tam nepoplynou žádné investice, tedy žádný růst a bez růstu nebude zaměstnanost. A právě proto bychom neměli stavět makroekonomickou stabilitu do opozice s růstem. Problém je, jak se tam podaří ten přechod, jak mm, e, se tedy oživí ta ekonomika s tím, že ale e, zde bude nastolena rovnováha, makroekonomická stabilita. A já myslím, že to je v zájmu řecké ekonomiky a řeckých pracujících, aby znovu byla nastolená důvěra ve veřejné finance. Děkuji, pan Paul Rubik. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se zeptat na jednu věc. Týká se to výbuchu sopky na Islandu a na oblak sopečného popela a také na oblast emisí CO2 a jejich dopadů. Myslíte si, že je možné vyhodnotit, jaké zatížení popílkem budeme v budoucnosti mít a jaké je nutné zohlednit proto, abychom zbytečně nestráceli pracovní místa, protože směrnice, která se týká popílku, eh, vlastně zakotvuje velice velká omezení v této oblasti. Podívejte ten eh, problém se sopkou určitě je, eh, je mimo jakoukoliv kontrolu. Stalo se to a teď musíme reagovat a řešit důsledky. A pokud jde o letectví, tak již jsme řekli, že se tím zabýváme a to i na základě toho precedentu po 11. září. A e, pokud je o ekonomiku, tady asi je předčasné dělat nějaké závěry o napáchaných škodách a asi bychom se měli vyhnout nějakým dramatickým scénářům, abychom nepanikařili. Ale důležité je řešit škody a zjistit, co můžeme udělat na evropské úrovni. S tím, že na evropské úrovni my máme 1% veřejného rozpočtu, 99% rozpočtu je pod kontrolou členských států. Takže je nefér zhlížet k Evropské unii, že všechno vyřeší, teď na to nemáme prostředky. Děkuji. Kolega Boris. Szanowny panie przewodniczący, w strategii 2020 przedstawił Pane předsedo, ve strategii 2020 hovoříte o tom, že e, e, v boji proti nezaměstnanosti je třeba se zaměřit na vzdělávání a by větší procento evropských občanů mělo vyšší vzdělání. A já se ptám, Eh, zdali bude zachován Evropský sociální fond a eh, fond pro rozvoj, který je zásadní pro inovace a pro větší zaměstnanost. Nemyslíte si, že bychom rovněž také se měli zaměřit na investice do mikropodnikání? Eh, protože to je velice dobrý zdroj eh, eh, samostatně výdělečné činnosti, která je na nízké úrovni. Pan předseda, jak víte, my v té strategii 2020 jsme navrhli jako jeden z cílů vzdělávání včetně boje proti tomu, že někteří nedokončí vůbec docházku a i hm, snažíme se prosazovat terciární, tedy vysoké školství více. A my Chceme přesvědčit všechny členské státy, aby tento cíl akceptovali. Samozřejmě musíme proto zmobilizovat zdroje. Některé půjdou z členských států, jiné z Unie a o tom se bude jednat v rámci finančních výhledů. Tam ještě nejsme, ale určitě je třeba některé kroky podniknout na evropské úrovni s tím, že budou doplňovány tím, co budou činit národní vlády a sociální fond již může eh, eh, financovat určité aktivity, které se týkají školení mladých lidí, jejich kvalifikací a mm, mm, domníváme se, že budeme schopni eh, zachovat mm, tyto nástroje na adekvátní úrovni i na evropské úrovni. Na evropské úrovni. Děkuji paní Jutta Steinruck. Pane předsedo, včera nás média informovala o tom, že e, továrna Oplu v Antwerpách bude uzavřena. Je to jeden z několika případů, kdy jsme ztratili pracovní místa v Evropě. Příští čtvrtek budou mít e, demonstrační den Evropské odborové svazy a jde o to, aby in... Evropa jakožto místo pro průmysl a pro zaměst, pro pracovní místa zůstala zachována. Lidé chtějí zaměstnanost a zároveň chtějí, aby evropská politika přistoupila k rozhodným krokům. Lidé požadují konkrétní odpovědi a to dnes a ne za pět let. Váš pracovní program v tomto směru není příliš konkrétní. Poukázal jste na hlavní směry politiky komise a na poziční dokument EU 2020. Z mého pohledu to není dostatečně konkrétní. Já si myslím, že vy byste měl uvést konkrétní příklady toho, co chcete udělat pro to, abychom si v Evropě zachovali strategicky důležité průmyslové sektory. A případně je znovu obnovili. A jakým způsobem chce Evropská komise zajistit to, aby automobilový sektor byl schopný i v budoucnosti přežít? Pokyny pro zaměstnanost se samozřejmě týkají také celkového hospodářského růstu. Ale abychom podpořili aspekt zaměstnanosti v té strategii EU 2020, jsou tam čtyři zvláštní pokyny, které se týkají právě zaměstnanosti, včetně rozvíjení e, pracovní síly, podpory celoživotního vzdělávání, zlepšování systému a zvýšení účasti na vysokoškolském vzdělávání a tak dále. To všechno jsou obecné pokyny, eh, které by měly být prováděny evropskými institucemi všemi nástroji, které mají k dispozici. Samozřejmě, eh, že nemáme žádný všelék, nic, co by vyřešilo úplně otázku nezaměstnanosti v Evropě, protože tohle eh, musí vycházet z takových těch celkových opatření pro finanční stabilitu, pro důvěryhodnost našich trhů, potenciál vnitřního trhu a tak dále. Co se týká automobilového průmyslu, ano, samozřejmě, že víme, že jeho kapacita eh, byla přehnaná a v současné době eh, toto velmi sledujeme ve spolupráci s odbory v tomto sektoru. Já vám velmi děkuji, paní Hanu Takula. Kiitoksia, puhemies. Sorry, it's a mister. A promiňte, to, je to pan ymmärsin että virhe tuli tässä esittelyssä mutta ei se ollut. Děkuji, pane předsedající Ano, já vím, že jste se spletl. A není to poprvé. Skutečně jsem a budu se snažit zůstat mužem. Ale k mé otázce. Vážený pane předsedo komise, vysoká nezaměstnanost a sociální Marginalizace je velkým problémem. 20% mladých nemá práci, spousta lidí o práci přichází. A spousta z těchto lidí je starší 50 let. A zároveň v mnoha členských státech eh, řešíme skutečnost, že bychom měli eh, prodloužit eh, dobu aktivní život, že bychom měli zvýšit věk odchodu do důchodu a že potřebujeme imigraci kvalifikovaných pracovníků, tak já nevím, mně se zdá, že je to trochu rozporuplné. Pokud chceme skutečně zvýšit věk odchodu do důchodu, tak eh, proč nezajistíme, aby lidé přes 50 měli práce, aby měli možnost pracovat, aby mohli pracovat mladí lidé a přijímáme imigranty, tak jaká je vlastně evropská strategie? Všichni se shodneme na tom, že mladí kvalifikovaní lidé by měli mít možnost najít práci, aby se neocitli na okraji naší společnosti. Protože to je věc, která nám dělá velké starosti. Ano, jedna věc je, myslím, jasná. Potřebujeme více lidí, kteří budou pracovat více a déle. A přidal bych k tomu také lépe. Takže tam žádný rozpor není mezi delším aktivním věkem a přitom také imigrací. Ono je to pozoruhodné, ale v Německu teď máme téměř 1 milion pracovních míst. V Británii téměř půl milionu, takže to ukazuje, že problém je také v tom, že se na ta pracovní místa nenajdou ti správní lidé. Nabídka je. Takže v tomto sektoru ještě musíme udělat hodně práce a myslím, že i reforma penzijního systému k tomu přispěje. Během této krize členské státy, které neměly tu tradiční politiku, dřívějších odchodů do důchodu, na tom byli lépe. Myslím si, že je lepší, když lidé odchází do důchodu později, protože abychom zajistili, že naše, schopnost, naše konkurenceschopnost bude vyšší, musíme zvýšit naši zaměstnanost. Děkuji. Další řečnice. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo Baroso, v dnešním projevu jste říkal, že priorita komise v otázkách zaměstnanosti také je umožnit vstup na pracovní trh těm, kdo nedokončili své vzdělání. Víme, že v této skupině je nezaměstnanost zhruba 40% ve Španělsku, 20% v Polsku, neustále stoupá. V Polsku se zdá, že problém je v tom, že nemáme dostatečně eh, srovnané otázky pracovního trhu a nabídky pracovní síly. Myslíte si, že je možné mluvit o tom, že ten program Leonardo da Vinci prostě neprobíhá e, dobře. Jak jste to ohodnotili? Připravuje Evropská komise nějaké nové aktivity a pokud ano, tak jak chce podpořit e, zaměstnanost mezi mladými lidmi? Co nám můžete dnes narovnout, pane Baroso? Děkuji. Mladí lidé a nezaměstnanost, to je teď skutečně dramatická otázka v Evropě. Je to více než 20 nezaměstnanosti a proto jsme vyhlásili tři iniciativy. Mobilní mladí lidé, abychom zvýšili efektivitu evropských vzdělávacích systémů, mládež a zaměstnanost, mladí lidé a zaměstnanost, abychom se podívali na to, jaký dopad má krize na mladé lidi a potom uh, New Skills, New Jobs, abychom zajistili, že se na pracovní uh, místa dostanou ti správní lidé. Do roku 2020 16 milionů dalších pracovních míst eh, bude vyžadovat vyšší kvalifikace. Například Evropský sociální fond Mezi lety 2007 až 2013 eh, utratí 13,5 milionu euro implementací nových opatření pro pracující i pro podniky. Takže existují opatření, která můžeme přijmout na komunitární úrovni, abychom podpořili zaměstnanost mladých. Paní Elizabeth Schletter. Um, ehm, prezident Barroso, Pane předsedo Barroso, musím vám odporovat, řekli jste, že opatření pro to, abychom vytvořili potenciál zelených pracovních míst, je, že zavedeme taková opatření a že tato opatření jsou zakotvena ve strategii EU 2020, ale tak tomu není. Vy jste tuto oblast v této strategii jednoduše zapomněl a já se ptám, proč? Protože je na snadě, že pokud chceme mít zaměstnanost, tak je důležité, abychom zavedli jakousi ekologizaci hospodářství, protože to je velkou šancí pro zvýšení zaměstnanosti. Proč to chybí ve strategii EU 2020? A co chce komise učinit pro to, aby opravdu jsme využili potenciál udržitelného hospodářství a zejména ve světle toho, že si to belgické předsednictví vytklo jako jeden z důležitých bodů z priorit svého předsednictví, protože oni jsou přesvědčeni o tom, že to je velká šance. Co vy jako komise činíte pro to, aby to bylo uskutečněno. Musím vám říct, že komise balíček zahájila vyjednávání o balíčku o klimatických změnách a zde je velký potenciál pro zelená pracovní místa. Proto, aby ekonomika byla zelenější. Tímto způsobem je to také jeden z nejdůležitějších cílů strategie EU 2020. Když se podíváme na naše energetické a klimatické cíle, tak jsou proto opravdu velice důležité. Máme zde 20 energie z obnovitelných zdrojů a tak dále. Pomocí těchto transformací jistě vytvoříme nová pracovní místa v oblasti energetiky. To je naprosto zásadní pro naši strategii pro budoucnost. Je to jeden z klíčových cílů této strategie. Růst, inteligentní a udržitelný růst. Děkuji, říká pan předseda. A nyní paní Liza Jakonzáry. To oikein paljon nuorista. Pane předsedo, my jsme hodně tady hovořili o mládeži a e, další takovou cílovou skupinou by měly být ženy. Ty jsou postiženy hodně nezaměstnaností. Mm a mm, mm, členské státy, ale teď spíše škrtají rozpočty a e, často právě se to dotýká hlavně vzdělávání a žen, práce, pracovních příležitostí pro ženy. Já se ptám, pane Baroso, co uděláte s těmi členskými státy nebo v těch členských státech, které i e, přes to, co říká e, program Strategie 2020, kde se hodně hovoří o lidských zdrojích vzdělávání a zdravotnictví, tak naopak některé členské státy škrtají v těchto zdrojích, v těchto výdajích. Co uděláte s těmito členskými státy? Eh, pokud jde o ženy, tak nezaměstnanost se zvýšila o 9,3 pardon, u žen je nezaměstnanost 9,3, to u mužů 9,8. To jsou fakta, ale je pravda, že asi do budoucna to bude větší problém u žen, protože jsou zde některé sektory, které budou více e, postiženy než jiné a e, v některých sektorech je velká míra feminizace. Eh, takže co s tím uděláme? My budeme apelovat na členské státy, aby přehodnotili své politiky a aby neakceptovali ten fakt, že ženy by byly znevýhodňovány. Eh, my jsme mm, o těch našich cílech zaměstnanosti diskutovali i s členskými státy a eh, míra zaměstnanosti by měla být prosazována stejně u mužů i u žen. A zde existuje velký potenciál, především v některých členských státech, kde zaměstnanost žen je daleko, daleko nižší než zaměstnanost mužů. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji za vaše odpovědi, děkuji, že e, e, jste přišel a že přijdete i příště. A děkuji i kolegům za aktivní e, vystupování v této hodině a sejdeme se i příští týden, příští, pardon, příští měsíc se sejdeme na eh, další hodině interpelací s panem Barosem. Děkuji.